No- Vážené kolegyně a vážení kolegové, nyní jsme dospěli k vysvětlování hlasování. Nejdříve ke zprávě pana Česlava Adama Sikerského míra úpravy přímých plateb v kalendářním roce 2015. Prvním řečníkem je pan Petr Jár, prosím na jednu minutu. A já prosím ostatní kolegy a kolegyně, aby opustili sál. A prosím Opuste sál. Tady ti, kteří nechtějí hovořit, nemají vysvětlení hlasování. Pane Járy, děkuji paní předsedkyně, pouze dvě poznámky, protože, jak se tak hezky říká, byla to pouze technická úprava.